Děkuji. Děkuji, eh, drahý kolego, předsedo výboru pro právní záležitosti a pro rozpočtovou kontrolu. Chci poděkovat vám všem, kteří jste kladli otázky. Odpovědi jste přispěli k dalšímu vyjasnění mezi spolu, ke spolupráci mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Děkuji vám mnohokrát, paní dezignovaná komisařko. Často jsme měli pocit, že vám chybí čas, abyste nám řekla kompletní zprávu, kompletní odpověď. A teď máte tedy pět minut, abyste zkompletovala vaše odpovědi. Každopádně vám chci poděkovat za jasnost vašich odpovědí. Děkuji mnohokrát za ten závěr, který nám teď přednesete. Merci. Eh, ah, Děkuji. Ještě než přistoupíme k závěrečnému vystoupení, tak pokud dovolíte, pane předsedo, chtěla bych eh, poděkovat tlumočníkům za jejich dnešní práci. Děkuji za jejich výdrž. Uh, and actually, I try to be very, uh... Takže se to pokusím maximálně zestručnit protože mám za to, že bych nikomu nepomohla, kdybych eh, se teď začala podrobněji věnovat eh, určitým otázkám a na jiné bych pozapomněla nebo mě na ně nezbyl čas. Já se těším na příštích pět let, eh, upřímně se na ně těším a věřte, že vám budu partnerem, který vám bude pravidelně k dispozici. Na závěr bych tedy zmínila pouze dvě věci, vážení poslanci. E, za prvé chci vám poděkovat. Děkuji vám nejenom za čas, který jste mi dnes věnovali, Děkuji také za velice konstruktivní, zajímavou diskuzi, ale děkuji vám také za to, že během dnešní diskuze a i během setkání, které jsme absolvovali dříve, jsem vycítila, že nás spojuje skutečný zájem a víra v to, že můžeme život evropských občanů opravdu zlepšit. A to mě přivádí k druhé věci, kterou jsem chtěla zmínit. Já sama sebe považuji za úředníka, který slouží evropským občanům a já doufám, že tu veřejnou službu mohu realizovat eh, nejlépe, pokud eh, budu ve svém eh, srdci otevřená, pokud budu připravena naslouchat, pokud budu naslouchat vám, radě, evropským občanům, protože i když se někdy shodneme na tom, že se neschodneme a k tomu dojít může, tak si myslím, že k tomu musí dojít na základě toho, že se vzájemně vyslechneme, že spolupracujeme, snažíme se dospět ke společnému řešení, protože nikdo z nás, ani já, ani rada, ani komise jako celek a určitě ani Evropský parlament sám o sobě nemůže poskytnout našim občanům stoprocentní službu, ale jsme toho schopni společně. A určitě toho dosáhneme. Děkuji vám. Il appartient maintenant a nyní tedy přísluší třem předsedům výborů eh, přednést nějaké závěrečné poznámky, ale než to učiním, rád bych řekl, že koordinátoři výborů se sejdou na společném vyhodnocování, tedy výboru pro rozpočet, kontrolu rozpočtu a právní záležitosti se bude konovat dnes v 18 hodin do 19.30 v místnosti ASP AG3, 1A1G3. Vážená paní dezignovaná místo předsedkyně, ještě jednou vám chci vřele poděkovat za odpovědi, které jste dala na naše otázky, za to, že jste nejprve odpověděla písemně na písemné otázky a ústně těch 44 otázek, které vám byly položeny. A tam, jak jste to řekla, eh, i my chceme spolupracovat pro blaho evropských občanů. A víme, že rozpočet je skromný, je to jedno procento HDP a právě protože je skromný, eh, musíme s ním nakládat velice citlivě. Jsme na začátku legislativního období a mm, poneseme tíhu minulosti, dědictví 225 takzvaných ralů z roku 2013 a 33 celých a něco miliard eur, které, musí, eh, které nebyly zaplaceny v prosinci roku 2013. To znamená, že musíme nalézt rychlou, strukturovanou odpověď a možnost, jak eh, zaplatit eh, tyto platby, které ještě na eh, zaplacení čekají, abychom nekumulovali dluh. My jsme se eh, vyslovili, protože budeme angažovaní a musíme ho teď nějakým způsobem prosadit a realizovat. Děkujeme vám mnohokrát. Víme, že v určitém bodu by bylo předčasné očekávat od vás odpovědi, ale my budeme mít s vámi trpělivost eh, v tom, jak budete revidovat více víceletý finanční výhled. Je to vlastně postvolební revize, protože tento víceletý finanční rámec byl stanoven před volbami a teď po volbách potřebujeme udělat revizi, abychom co možná nejlépe mohli splnit očekávání všech Evropanů. Toto očekávání v konkurenceschopnost, v hospodářský růst a též očekávání v plnou zaměstnanost a v to, že se bude dařit lépe. To jsem tedy chtěl říci ve jménu výboru pro rozpočet a samozřejmě k těm 300 miliardám tady existuje celá řada otázků, otázek v příštích týdnech a e, pakliže budeme mít nějaký výraz, pakliže chceme zpracovat rozpočet pro roku 2015, tak musíme od vás se dovědět také více detailů k tomuto tématu. A teď dávám slovo paní Gresle. Děkuji já bych sem chtěla vlastně uzavřít vašemi vlastními slovy. Paní Koselsko, my vás vezmeme za slovo, byste říkala víkendu do better, budeme to kontrolovat a budeme eh, se snažit eh, skutečně to sledovat a ve vás vidíme hlavně partnerku pro reformy. Vaše komise má mít reformní komise, je to vlastně komise, která změnila svou strukturu zásadním způsobem a my doufáme, že ty reformy provedete a těšíme se na další spolupráci Jménem výboru pro právní záležitosti eh, bych vám rád, paní Georgieva, poděkoval za vaše odpovědi a věřím, že se nám dostalo dostatečných informací, abychom mohli přistoupit k hodnocení tohoto slyšení. Také chci připomenout váženým kolegům, že se sejdeme v 6 hodin dnes večer v místnosti ASP 1G3. Děkuji vám. Merci, la séance est Děkuji mnohokrát, končím naše zasedání